Drazí kolegové, zahajuji naše zasedání výboru. Budeme mít eh, velice napitý den, velice jaksi bohatý program. Je to den, kdy máme tu čest přivítat pana komisaře Ettingera, eh, který chtěl být přítomen dnes dopoledne, kdy budeme hovořit o hlavních směrech našeho kolegy pana Olbrichta a paní Tomas ohledně víceletého finančního rámce. Také budeme hovořit o zprávě pana Levandovského a pana Dopre ohledně vlastních zdrojů. A to jsou dvě otázky, které jsou úzce spojeny. A my se domníváme, že pokud tady nebudou nové vlastní zdroje, tak není možné mít nový víceletý finanční rámec. A poté, co jsem toto uvedl, tak musím říct, že je to první zasedání našeho výboru v tomto roce, takže bych chtěl všem popřát vše nejlepší i vám, pane komisaři, v rámci aktivit, které vedete. A přeji tedy vše dobré našim také spolupracovníkům, členům sekretariátu, také členům komise. Stručně řečeno, přeji si, abychom měli šťastný, vzrušující eh, rok budeme mít spoustu témat, včetně víceletého finančního rámce. Po období po roce 2020 budeme mít poslední fázi vyjednávání ohledně Brexitu a ohledně vlastních zdrojů. To je celá řada výzev. A samozřejmě se budeme zabývat také návrhem rozpočtu na rok 2019. Takže přeji všem šťastný nový rok. Chtěl bych se ujistit, že nemáte připomínky k návrhu programu. Děkuji eh, Daniele Vietovi, panu zpravodaji, za to, že souhlasil s tím, že se odsune jeho zpráva, tak abychom mohli využít přítomnosti pana Ettingera a hovořit o víceletém finančním rámci a o vlastních zdrojích. Takže pořád jednání je přijat. Chtěl bych vám připomenout, že rozhodnutí koordinátorů která byla přijata 11. Eh, prosince 2017, eh, jsou součástí složky tohoto zasedání. A pokud nemáte námitky, tak vycházím z toho, že mm, tyto zprávy v tomto znění jsou přijaty. Chtěl bych také připomenout, že v 18.30 dnes ve stejném sále budeme mít eh, koktejl při příležitosti nového roku. A vzhledem tomu, že budeme těsně předtím hlasovat, tak tady budeme mít velký počet členů a tomu jsme rádi. Dále bych se chtěl ujistit, že nemáte připomínky ohledně zápisů ze 4. prosince. Pokud nemáte žádné námitky, tak tento zápis je přijat. A nyní Budeme diskutovat o bodu 5 a 6. Budeme o nich diskutovat společně, tedy spojíme je za přítomnosti pana komisaře Ettingera, kterému bych chtěl vaším jménem poděkovat, že je s námi. Pan komisař dokonce řekl, že bude za školou z hlediska a komisařů protože eh, body, o kterých budeme dnes hovořit, eh, si vyžadují jeho přítomnost a pan Ettinger nás opustí dnes půl jedenácté. Pan Ettinger vystoupí poté, co budou hovořit naši spoluzpravodajové ohledně víceletého finančního rámce, ohledně vlastních zdrojů. Pak budeme mít diskusy našimi členy. Nejdříve vystoupí stínoví zpravodajové, potom vystoupí zpravodajové za eh, další výbory, pak budou hořit koordinátoři a případně další členové, ale opakuje, že pan komisař Ettinger nás opustí půl jedenácté. A samozřejmě, eh, pane komisaři, vy do toho můžete vstoupit kdykoliv, tak aby tato diskuze byla eh, interaktivní. Takže nyní předávám na pět minut slovo každému spoluspravodaji. Začne pan Olbricht. Yes, thank you, President. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, když dovolíte, já bych eh, přednesl určité úvodní poznámky a potom paní Tomá na mě namá, na, naváže. Na Naše zpráva je tím dalším krokem o, eh, v celé té to debatě. Tady nejde vlastně o víceletý finanční rámec, jde tu o Evropskou unii zítřka. Vlastně tím reagujeme na pozici komise, která byla představena nejprve tedy v té bílé knize, poté v eh, tom, v, tě, v, tě, v těch fondech pro budoucnost EU, eh, e to měl na starost pan Oettinger a paní Krecu, a eh, v těch dokumentech eh, padly určité otázky ohledně možných budoucích scénářů a některých základních věcí, jako třeba přidaná hodnota nebo tak nějak. Takže my ten dokument bereme velice vážně. Rádi bychom mm, dostali odpovědi nejen na otázky tohoto dokumentu, ale rádi bychom komisi i eh, radě představili svou pozici ještě předtím, než eh, komise představí svou pozici v květnu. A taky, aby rada věděla, co od nás může čekat, až eh, vypracuje svou pozici, jak si na konci toho procesu v radě. Takže chceme představit eh, svou pozici, kde vlastně chceme říci, že parlament nehodlá rezignovat na svou misi, jak, tedy ne jak si na misi eh, ambice parlamentu, ale ambice EU jako takové. Eh, nastává čas, kdy musí být velice jasné, zejména po Brexitu, co vlastně od EU chceme, jaký by měl být předmět naší činnosti. A proto v první řadě si myslíme, že bychom měli zachovat ty politiky, jaké máme, Eh, samozřejmě se vším tím zjednodušováním, které máme, s těmi všemi korekcemi a tak dále, ale měli bychom si ty politiky zachovat, protože fungují. Eh, nejsou zde ta selhání, eh, jako třeba, já nevím, v politikách, jako politika soudržnosti nebo zemědělská politika. Máme tam určité problémy, třeba s implementací, ale ty politiky jako takové bychom měli zachovat. Ale také chápeme a sdílíme názor komise, že jsou nové priority, nové výzvy, které, na které bude reagováno v rozpočtu do budoucna. Jde o bezpečnost a obranu a samozřejmě reakci na migrační krizi. Je to migrační krize dvou rozměrů. Jednak je tu ten vnitřní rozměr, co s těmi nelegálními migranty, a pak je tu ten vnější rozměr, co e, udělat, abychom se do budoucna vyhnuli masové imigraci, která by nebyla řízená. Myslíme si, že pokud budeme mít priority, pokud členské státy s nimi budou souhlasit, Mělo by to být reflektováno v dodatečných finančních prostředcích. Zdůrazňuji dodatečných, protože to jsou nové priority. Nejsme připraveni jako zpravodajové navrhovat, aby ty staré politiky byly nahrazeny novými prioritami. Měly by to být nové priority s novými finančními prostředky. A proto navrhujeme něco, co vlastně není úplně v souladu s tím, co nedávno prezentoval komisař Oettinger. Takže na úvod debaty my si myslíme, že eh, politika soudržnosti, společná zemědělská politika a tak dále, to by mělo zůstat na nominální úrovni, jako je to dnes, eh, s tím, že tedy se to poníží o ten podíl Británie. A myslíme si, že i na základě vlastně předchozích debat, by bylo vhodné posílit určité programy a proto navrhujeme, aby Horizon 2020 měl 1,5 krát e, navýšený rozpočet, Kosme zdvojnásobený a Erasmus plus strojnásobený rozpočet. To jsou výsledky různých těch debat, které vedeme zde v parlamentu. A je to výsledek dohod na nových prioritách. A v důsledku toho podle naší všeobecné hodně zevrubné analýzy, jsme připraveni na začátek této práce navrhnout, aby víceletý finanční rámec byl e, založen na 1,3 HNI. A to není něco, co nám spadlo z nebe. To je výsledek analýzy. Pokud eh, chceme tu nominální hodnotu plus nové priority, například, já nevím, ta obrana 1,2 miliardy za rok, tak ve finále ten výsledek je 1,3 HNI. Víme, že komise nedávno navrhla něco jako 1,1 něco procent. Ehm, což v podstatě eh, znamená, že pro nás znamená, že nebudete chtít ani 1,2. Eh, ale my bychom rádi byli ambiciozní, chceme 1,3%. Chápeme, že bude potřeba politiky změnit, změnit strukturální politiku, něco zjednodušit, něco, eh, u něčeho zvýšit účinnost, to je naprosto jasné. Ale otázka je, co bude s těmi ambicemi EU do budoucna. Tolik tedy na úvod, teď bych s dovolením předal slovo paní Toma. Merci, madame Toma. Paní Toma. Euh. Děkuji. Vážený pane komisaři, vážený pane předsedo, pane komisaři, děkujeme za vaši přítomnost. Takže já bych měla hovořit o poněkud odbornější části, týkající se požadavku, které máme z hlediska organizování rozpočtu jako takového. Jednak předseda našeho výboru často říkal, Eh, a opakoval určité principy, které se musí dodržovat. Jsou to rozpočtové principy, které již nejsou dodržovány v Evropské unii. Za prvé je to otázka jednoty a vlastně soustředění těch vnějších zdrojů, které mají být zakotveny do rozpočtu. Pak je to otázka rozpočtové vyváženosti. A nakonec otázka vyváženosti mezi eh, příjmy a platbami, tak abychom se vyhnuli těm spožděním plateb. Potom je to otázka univerzality, to znamená eh, specifické příjmy u specifických výdajů. Ty by neměly existovat. A v neposlední řadě je to otázka dodržování článku 311 smluv podle kterého Evropská unie se musí vybavit prostředky, které umožňují realizovat politické priority. A to je eh, princip, který je již další dobu opomíjen. Dále jsme hovořili o otázce hm, trvalosti. Hovořili jsme také o slučitelnosti mandátu parlamentu a komise a dále jsme hovořili také o délce víceletého finančního rámce. Viděli jsme, že vy jste hovořil o sedmi letech z hlediska budoucího víceletého finančního rámce. To můžeme odsouhlasit, pokud tedy to eh, bude fungovat mm, na základě revize, která by tady měla vždy fungovat. Bude to tedy systém 5 plus 5 a bude nutné tedy mít politiky, které budou předvídatelné a každých pět let tady musí být revize. To znamená, musíme se vyhnout těm nekonečným diskusím ohledně toho, zda bude revize či nikoliv, protože tím jsme přišli o spoustu času. Takže povinná revize v polovičce období, dále navýšení flexibility. To nám také částečně scházelo, i když jsme využívali flexibilitu roku 2016, tedy v rámci revize v polovičce období, to znamená z hlediska těch závazků hm, vlastně z moci úřední. Jednalo se o rozšíření těch stropů z hlediska závazků a plateb. Pak tam byla také otázka mobilizace speciálních nástrojů, navýšení na 2 miliardy eh, té eh, obálky na flexibilitu, dále jsme navýšili také rezervu z hlediska mimořádných událostí a také v oblasti solidarity. Zaregistrovali jsme také váš návrh rozvíjet otázku přidané hodnoty. To sdílíme. Také jsme to uvedli v našem textu. A uvedli jsme, že zde potřebujeme definici a kritéria, protože jsme si uvědomili během diskuse na našem výboru, že přidaná hodnota má různé definice podle toho, který řečník o tom hovoří, takže tento pojem by měl být prohlouben. Dále, my se opíráme nebo žádáme dokonce zjednodušení politik obecně Eh, také s odkazem na omnibus, protože to vypadá, že to bylo nepostačující v tomto ohledu. A pak je tady velmi důležitá otázka transparentnosti. Řekla bych, že vaše zasedání na dnešním kolegiu ohledně e, přístupu k Turecku vyžaduje ještě mnoho práce, protože my jsme zaregistrovali tu rezervu, která vlastně bude sloužit právě pro tuto dohodu s Tureckem a domníváme se, že zde to potřebuje větší transparentnost a tím se musíme zabývat. Já už jsem hovořila o krizi plateb. Tady je nutné, abychom se přiblížili situaci z hlediska příjmu a vyhnout se té minulé krizi. A dále Uvažujeme také o nové struktuře, to vyžaduje ještě debatu a diskusy, někteří již o tom hovořili. Nicméně, my se domníváme společně s panem Olbrichtem, že potřebujeme dvě věci. Za prvé, struktura rozpočtu musí být konzistentní s politickými prioritami. A zatím tady je nutné učinit některé změny v současné situaci. Druhá věc. Mm, a zde budu citovat rychle to, co bylo uvedeno, jsme si vědomi významu ekonomické činnosti, která musí pokračovat. Tato ekonomická činnost a její trvalost musí být součástí kapitoly, která musí být v rozpočtu. Dále je nutné zajistit posílení solidarity, to musí být také předmětem kapitoly. A za třetí je to otázka odpovědnosti Unie ve světě i zde je nutné zvýraznit viditelnost EU, měla by to být vlastní kapitola, dále boj za mír, to také by mělo být předmětem nové kapitoly. A pak samozřejmě tady musí být neopominutelná kapitola ohledně zprávy. Musíme se vyhnout e, politickému matení. Uvedu příklad. Není možné mít ve stejném okruhu otázku bezpečnosti a otázku migrace. Proč? Protože pak dochází k politickému matení, které je velice nezdravé. Nejenom z hlediska mm, zveřejňování, ale i z hlediska zprávy rozpočtu. Já jsem vám řekla, že jsem tak trochu posedlá tou otázkou eh, Turecka, ale jde o to, zda to má být součástí migrace anebo zda bychom to měli dát do okruhu, kde se zabýváme Evropskou unii ve světě. Takže musí toto být přehlednější. Ano, už jsem skončila. Takže samozřejmě, že diskuse bude i nadále pokračovat. Děkuji paní Toma a samozřejmě toto všechno by mělo přispět k opra- pravdivému rozpočtu, aby rozpočet odrážel to, co je pravděpodobné, že uskutečníme. A nyní přistoupíme ke spoluspravodajům, k vlastním zdrojům a začne tedy pan Depre, Promiňte, pane předsedo, ale pan Albrecht měl skončit, dokončit procesní otázky. Já bych chtěl jenom doplnit, že máme kapitolu ohledně odvětvových politik. A odvětvové politiky to jsou výsledky stanovisek specializovaných výborů. My jsme vybrali ty nejdůležitější aspekty. aspekty. Ono to není v nařízení o VFR, ale je to u odvětvových e, otázek, je to v naší zprávě, ale jsou to taky hlavní věci, o kterých diskutujeme se zpravodají, že možná ten text upravíme. A na konci, a to je pro nás důležité, to je otázka procesní, to znamená, kdy chceme opravdu ty práce dokončit. To je, myslím, důležité, protože my jako zpravodajové odrážíme e, stanoviska parlamentu a chtěli bychom skončit před volbami. A samozřejmě to má vliv pak na rychlost a dynamiku. To je dost důležité, aby to bylo před volbami a současně se s, s účastí parlamentu během toho procesu a ne čekat až na konečný výsledek. Děkuji. Paní Trupel žádala o slovo, ale ona vystoupí později, protože je stínovou zpravodajkou eh, k vlastním zdrojům, takže nejprve dám slovo spolu zpravodajům k vlastním zdrojům. Nejprve pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já ve svém vystoupení promluvím hlavně o obecních principech, na kterých došlo k plné schodě mezi eh, mnou a kolegou Levandovským. První věc, kterou chceme zdůraznit, pane předsedo, a vy jste to sám říkal, Myslíme si, že parlament musí vytvořit organickou vazbu mezi přeskumem víceletého finančního rámce a novými vlastními zdroji. Protože když se podíváme na postup pro vytvoření nových vlastních zdrojů, role parlamentu je nesmírně omezena a přitom je to klíčové pro víceletý finanční rámec. Čili jestliže neexistuje tato systémová vazba, možnost něčeho dosáhnout je slabá. Za druhé, pan Levandovský a já jsme pracovali především na analýzách, no v rámci analýz a doporučení skupiny Monty na vysoké úrovni. A to je nejmodern, nejnovější dokument, nejvyargumentovanější a nejdetailnější. A je to dokument, který byl také předmětem interinstitucionální dohody, tedy eh, tří hlavních evropských institucí. Za třetí, a to jsou tedy ty operativnější otázky. Pan Levandovský a já navrhujeme vlastní zdroje, které vycházejí z následujících principů. Za prvé formou balíčku. Balíček je nezbytný proto, aby příspěvky mohly být navzájem mezi sebou korigovány. Za druhé, tento balíček je strukturovaný kolem tří strategických cílů, které odpovídají e, evropským veřejným statkům a představují skutečnou evropskou přidanou hodnotu. Za třetí, nové vlastní zdroje nesmí, ne, nesmí vstoupit v platnost okamžitě, ale musí být rozložené v čase podle potřeb jednotlivých priorit a a proveditelnosti. Za čtvrté, tyto nové vlastní zdroje musí existovat společně s existujícími fungujícími systémy, které musí být zachovány. Myslím hlavně cla, e, e, příspěv, e, odvody z cukru, zemědělské a tak dále. Dále, zrušení rabatů je nezbytné. A to i tehdy, kdy některé korekce mohou eh, existovat v rámci mm, finančních mechanismů. To můžeme diskutovat. Za šesté, přispívání eh, na základě HND eh, musí eh, být eh, vypočítán tak, aby byl rozpočet vyvážený. A pak tu byly dva hlavní principy. Za prvé, zachovat daňovou suverenitu členských států, protože jinak si myslíme, že nemůžeme uspět. A za druhé, Eh, vytvořit nové vlastní zdroje znamená, že národní příspěvek z rozpočtů členských zemí se uměrně k tomu zmenší. To jsou hlavní principy, kterými jsme se pan Levandovský a já řídili při vypracování této zprávy. Děkuji, pane Depre, a nyní má slovo pan Levandovský. Děkuji. V rámci této zprávy eh, otvíráme novou kapitolu v té nikdy nekončící misi v Evropském parlamentu eh, opravovat, reformovat eh, příjmovou stránku evropského rozpočtu. Tady to je takový paradox evropských financí. Je to silně kritizovaný systém, několik desetiletí, ale je to systém velice stabilní, eh, který vlastně celá desetiletí nikdo neupravoval. Takže toto je další problém. S Brexitem máme takové, takovou příležitost eliminovat eh, jednoho z hlavních podpůrců aktuálního systému. Samozřejmě jsme také v předvolebním období a proto je potřeba být opatrní eh, s jakýmikoliv návrhy, zejména co do nějakého velice citlivého balíčku nových, eh, nových vlastních prostředků. Opatrnost neznamená, že bychom navrhovali změny smluv, jak to zmínil Gerard zachováváme fiskální suverenitu členských států. Eh, tady potřebujeme jednomyslná rozhodnutí a ratifikaci národními parlamenty. Také tady nemáme žádné doložky, takzvané pasarel doložky a nemáme zde žádné jaksi zdůvodnění toho, že bychom propojovali občany Evropy přímo s evropským rozpočtem, protože my se snažíme vyhnout viditelnosti těchto nových prostředků, jako je třeba účet za elektřinu. A já si myslím, že to je správné. Nemělo by to být příliš viditelné na účtech, jak si v účetnictví občanů, pakliže chceme, aby ty naše návrhy přežily. Ta citlivější část celé věci je samozřejmě, eh, to je ten výběr toho košíku nových ehm, vlastních prostředků. Je to eh, z dvou částí takové deja vu, tedy DPH, což se zdá být jaksi nejharmonizovanější daní v EU je to nějakých 21,5% průměrně, ale sahá to od 17% v Lucembursku, pokud se nepletu, až po 27%, takže je to velice široká škála. Takže je otázka, eh, zda eh, nějaké daně 1 až 2 v té, v té základní sazbě by bylo to nejlepší a ne nějaké ty redukce, které jsou běžné v členských státech, v celé řadě členských států. Doufáme, že nám to vygeneruje více než 12 nebo 13 rozpočtu. Eh, a druhý návrh, který je také tak trochu deja vu, eh, z roku 2011 je eh, ta daň z finančních transakcí. To nelze zaměňovat s daní z finanční aktivity. Což, toto je tedy danění transakcí. E, občas slýcháme, že e, navrhujeme takovou Tobinovu daň ze sedm, jako ze 70. let, kdy se měl rozbít Bretton Woods systém. Tam šlo o zdanění um, transakcí na um, si transakcí v zahraničních měnách. Ehm, tady jde o to, že naopak nebudeme danit transakce domácností. Eh, takže když třeba si někdo půjčuje od banky mm, eh, na nějaký, já nevím, spotřební úvěr, tak to by nebylo zdaněno. Rovněž půjčky pro malé a střední podniky by nebyly daněné a je to zkrátka způsob, jak se posunout z té rozšířené spolupráce, která dnes, jak se zdá, nikam nevede. Další návrh je zdanění právnických osob, nějaké jedno nebo dvě procenta korporátní daně. Opět i to se mění tím, jak se posunují pokusy harmonizovat konsolidovaný základ daně právnických osob. Dokument Alana Lamasura, kde se navrhuje eh, pokrýt i digitální sektor touto korporátní daní, to bude velice složité něco takového zprovoznit a za tím účelem budeme jednoznačně potřebovat eh, technické dovednosti Evropské komise, pakliže chceme, aby to fungovalo, aby to eh, k něčemu bylo. Takže to jsou ty otazníky. Eh, zda zdanit digitální sektor, a nebo zda mít jaksi daň právnických osob, která se bude vztahovat i na digitální sektor. No a pak nejcitlivější téma je podle mě to, jak bojovat se změnami klimatu, jakým způsobem zavádět nějaké environmentální daně. Eh, tady eh, jsou naše pokusy tím směrem, jak si udělat to neutrální z hlediska jednotlivých států pokud to nastavíme tak, že okamžitě některé země tím budou nejvíce dotčeny tou daní, tak ten návrh vlastně zabijeme ještě předtím, než se zrodí. Podobně jako tomu bylo třeba s tou energetickou daní, jak to v roce 2011 navrhovala komise, že by se tedy e, e, danili e, emise CO2 mimo systém ETS. To se zabilo hned v zárodku a vůbec to, vůbec to nefungovalo. My bychom možná navrhovali tu e, přizpůsobovací uhlíkovou daň, to se v Unii diskutuje od roku 2007, byl to prezident Sarkozy, kdo to prvně navrhl. Mohli bychom tomu říkat třeba, já nevím, taková ochrana před environmentálním dumpingem, ale existují různé modely této přizpůsobovací daně. Všechny se týkají e, jaksi nastavení cen importu ze zemí mimo EU a vlastně eh, se to týká zejména těch, které nemají ekvivalentní systém ETS. Mohli bychom říci, že to je takový zelený protekcionismus EU, nebo já nevím, nějaké takové naše opatření, které nás má chránit před environmentálním dumpingem. Já si samozřejmě plně uvědomuji, eh, že to může vyprovokovat reakci z ostatních států. Jenom takový doplněk. Toto má být systém bez korekcí a bez eh, jaksi úlev. Pokud bychom to takto skutečně chtěli zprovoznit, tak eh, jak si nemůžeme navrhovat takové vlastní prostředky, které by okamžitě generovaly kompenzace pro některé členské státy a nesmíme tentokrát ignorovat ty takzvané jiné příjmy, které eh, mají různou podstatu, některé jsou předvídatelné, jiné nejsou předvídatelné, ty nepředvídatelné by měly být v rezervách. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji. Děkuji, pane Levandovský, děkuji za toto vystoupení a nyní dávám slovo komisaři Oettingerovi, aby nás seznámil se svými reakcemi a připomínkami k tomu, co právě vyslechl. To, já... Vážený pane předsedo, dámy a pánové poslanci, dámy a pánové. Nejdříve musím se obrátit na ty čtyři spolu zpravodaje a vyjádřit jim úctu, protože mm, ty návrhy, které jste vypracovali se s vašimi spolupracovníky, a také práce těch různých eh, specializovaných výborů přispěla k těmto textům. Já jsem to četl v posledních dnech a mám dojem, že jsou to věcně vypracované návrhy, návrhy, které jsou základem a dávají eh, ten budoucí směr. Eh, také kvituji to, že parlament se rozhodl, že to urychlí. To znamená, že v únoru by se mělo rozhodnout na výboře a v březnu pak se bude o tom jednat na zasedání ve Štrasburku. A tím vy vlastně předkládáte vaši pozici v ten správný okamžik této diskuse. Co se týče našeho návrhu, ten bude předložen květnu, tak jak to bylo oznámeno. A Samozřejmě, že my budeme se velmi inspirovat vašimi obsahy a vašimi návrhy, které se budeme snažit zabudovat do návrhu komise. Naše práce je součástí harmonogramu. Víte, že před dvěma týdny jsme měli diskusy na kolegiu z hlediska zaměření. Eh, měli jsme také eh, konferenci, kde bylo téměř tisíc účastníků, byli tam také početní poslanci, pan Artují a další a já jsem za jejich spoluúčast vděčný. Jde o to, abychom zabudovali do tohoto návrhu všechny nezbytné mm, inputy. Také jsem navštívil dvě hlavní města v posledních dnech, kde jsem diskutoval s těmi příslušnými ministry a také s parlamenty jednotlivých zemí. a v těch příštích týdnech eh, den za dnem budeme upevňovat naše stanovisko. Ale ty věci se zatím ještě vyvíjejí. Co se týče toho takzvaného těch neformálních eh, leaders meeting a také zasedání rady, očekáváme zde jasný signál ohledně toho, zda představitelé vlád v těm budoucím desetiletí budou definovat priority. My jsme v úzkém kontaktu s panem Tuskem a cílem je, aby ta práce proběhla také na úrovni rody eh, roku 2018 a aby roku 2019 jsme eh, jaksi najeli na tu nezbytnou intenzitu vyjednávání s vámi. Máme některé věcné otázky, které musíme vyřešit. Za prvé, komise klade důraz na konzistentní a jasný rozpočet 27 a ne na eh, nějaký druhý eh, rozpočet eurozóny. Důvodem je, že mezi 27 státy a eurozónou je stále méně rozdílů. Rozpočet eh, eurozóny byl eh, roku 2011 navržen a eh, tehdy jsme měli ještě 28 států a nyní je v eurozóně 19 a během těch sedmi let víceletého finančního rámce možná jedna až tři země se pustí touto cestou a stanou se členy eurozóny. Takže vlastně pro těch několik málo zbývajících zemí bude tato výzva stále výraznější. My se nedomníváme, že je možné mít náročný rozpočet 27 a pak mít také rozpočet pro eurozónu eh, z hlediska příjmů a ve vztahu k HND. Víte, že pan Macron bude jistě cestovat a nedostal by eh, povolení k tomuto postupu. Silný rozpočet EU 27 členských států. Jsou tady výpadky. Brexit. A my jsme si vědomi toho, jak to bude vypadat roku 2019-2020. Bude tady přechodová fáze pro Spojené království po roce 2020. Ale strukturálně, minimálně v té druhé polovičce nám vypadne 12, 13 nebo 14 miliard eur. E, myslím si, že v mých diskusích jsem jednoznačně řekl, že musíme učen, učinit restrukturalizaci, úspory, převrstvení a tím překonáme těch 50 výpadku a 50 zbývajících pak překonáme zdroji v rámci zbývajících 27 členských států. Pak máme také nedostatky z hlediska příjmů a je nutné se zaměřit na nové úkoly, které se objevují v EU, které jsou smysluplné. Od roku 2011 až 2013 se tyto směry buď vůbec nerozvíjely, anebo nebyly rozpoznatelné z hlediska dimenzí. Je to ochrana hranic, kontrola hranic, boj proti terorismu, migrace, pomoc uprchlíkům mimo území EU. Posílená rozvojová pomoc, eh, výzkum v oblasti obrany a obrana jako taková. A u všech těchto témat můžeme prokázat přidanou hodnotu. Mohu uvést příklad, možná trošku provokativní. Naše členské, eh, členské státy mají 100 tisíc eh, pohraničníků. My tady nepotřebujeme studovat matematiku proto, abychom zjistili, že by bylo lepší kontrolovat eh, všechny vnější hranice, eh, zajistit právní základ, zpracovat jednotně zbližování eh, rodin a další aspekty, které s tím souvisí a rozhodovat se buď pro integraci nebo pro návrat. Ale je nutné opětovně nastolit volný pohyb eh, v Evropské unii mezi Německem a Dánskem se provádějí kontroly a to není přesvědčivé pro mě. Mezi Rakouskem a Německem se více kontroluje a to také pro mě není přesvědčivé. Moji přátelé ve straně v Bavorsku teď chtějí zavést vlastně mm, ochranu hranic v rámci spolkové země, což vůbec nejde. To znamená, že by měli pohraničníky také podél těchto lesních hranic v perimetru, eh, který bude stanoven. To není přínos. A já si kladu otázku, zda by parlament mohl podpořit návrh, podle kterého v příštích letech jsme měli Evropský orgán pro ochranu mořských hranic a také vnějších hranic, že bychom navýšili počet zaměstnanců, ať už je to Bulharsko, Kypr, Malta a další země, kde bychom umožnili spolufinancování, protože tyto země sami to nezvládnou. A tím bychom zajistili ochranu hranic bez jakýchkoliv nedostatků na evropské úrovni. To je otázka vůle. A co se týče volného pohybu uvnitř Evropské unie, to by mělo být nastoleno jako závazný princip. To by měl, měla být výzva v rámci víceletého finančního rámce a nikoli, jak eh, k tomu přistupuje Frontex ohledně dočasného navyšování. Jde o to, abychom měli volný pohyb v rámci 27 členských států a dokonalou evropskou ochranu hranic. To je přidaná hodnota evropské činnosti. Já nechci vyjmout nějaké mm, programy v rámci škrtu. To by nebylo poctivé. Musíme mít eh, politiku soudržnosti, musíme mít eh, politiku v oblasti eh, zemědělství. Chtěl bych citovat Erasmus Plus a Horizont 2020. To znamená výzkum a mladá generace. Máme programy, kde je rozpoznatelná viditelně evropská přidaná hodnota. Včera jsme měli konferenci, kterou spolu organizoval také pan Artui. Hovořilo se tam o Galileo eh, a dalších programech tohoto typu. Dále o digitalizaci která s tím souvisí. To vše je možné pouze na evropské úrovni. A proto tyto prostředky bych nechtěl krátit. A dokonce eh, skromně by došlo k navýšení. Smysluplné škrty by mohly nastat u některých programů, ale žádné eh, škrty a dokonce i mírné navýšení u několika málo programů. Musíme hovořit také o stropech. To, co navrhujete, je ambiciozní a přiměřené. Když bych mohl pracovat mezi vámi v parlamentu, tak bych to viděl stejným způsobem. Naopak vám mohu říci, jak vypadají moje mm, cesty. Existují některé státy, kde vlastně 1,0 je tím hlavním měřítkem. To znamená, že v těchto zemích někdy ani nepřemýšlí nad výdaji a příjmy, řeknou 1,0, anebo rada to neodsouhlasí. Já jsem se snažil přesvědčit členské státy z hlediska better spending právě v rámci těch úkolů víceletého finančního rámce, kde jsem uvedl, že je nutné tomu přistupovat jinak, a máme zde nové úkoly, které musíme řešit. Obrana, ochrana hranic, migrace. A to není možné řešit eh, na základě 1,0. To znamená, je nutné se zasadit za soudržnost a nesmí tedy být konkurence mezi migrací a politikou soudržností a politikou v oblasti zemědělství. To by i dále eh, dělilo, rozdělovalo naši evropskou rodinu. My pracujeme s 1,1x, to znamená minimum 1,1, maximálně 1,2. To je tedy přístup, který máme. Tady jde o to také se podívat na nové nástroje, to znamená předstupní pomoc, eurozóna, podpůrné aktivity. Dále je nutné zajistit, aby byla také návratnost našich financí, které používáme. Například bych zaintegroval také rozvojový fond, začlenil do rozpočtu a to by vyhovovalo i parlamentu eh, Spojeného království. Takže je tady otázka 1,1 a nebo 1,2. Tady je otazník, který jsem kladu. Další příklad. Je nutné, aby mm, nebyla zajištěná plná mm, přenositelnost prostředků mezi jednotlivými rozpočty ať už je to 1,1 nebo 1,2, je nutné dosáhnout těchto cílů, které jsme si stanovili a zároveň musíme být připraveni na nové úkoly, které se zde mohou vynořit. Já jsem zvědavý, jak bude reagovat rada. Paní Tomas, já jsem děčný za to, že akceptujete opět těch sedm let. Víte, že se hovořilo o mandátu komise 5, 5 plus 5 systém a pokud by to rada myslela vážně, tak není možné, aby parlament nebo komise v posledním eh, roce eh, mandátu vlastně ovlivňovala budoucí období. To znamená, jde tady o určité přemostění v rámci eh, demokratické symetrie. Komise k tomu uh, učiní prohlášení, tak, aby to bylo důvěryhodné. Musíme také hovořit o kondicionalitě, tedy o ekonomické kondicionalitě a dále také musíme hovořit o státoprávnosti. Naši právníci připravují veškeré odborné a právní podklady k této záležitosti. A poslední, eh, poslední bod kapitoly. Kapitoly jsou napojeny na politiku. Buď chceme šest nebo sedm kapitol, v každém případě jedna by měla být bezpečnost a obrana. Jiná inovace, budoucnost, mladá generace. Další kapitola. Musíme výrazněji oslovit naše daňové poplatníky, naše občany, aby věděli, kam investujeme, kde je přidaná hodnota pro naše populace. Tak, aby tyto kapitoly byly srozumitelné i pro normální občany a aby to nebylo srozumitelné pouze pro těch 50 specialistů na rozpočtovou problematiku. A poslední bod. V květnu předložíme šestý víceletý Eh, finanční rámec. Víte, že první učinil pan Delors a u těch pěti po předložení ze strany komise poprvé v podstatě po předložení takového tohoto návrhu se budou konat evropské volby. A to je určité riziko. Ten nejhorší případ by byl, že bychom něco předložili, pak by se nic moc nedělo, pak bychom dělali kampaň, špicní kandidáti by dělali kampaň, všichni by sledova, slibovali ráj v Evropské unii, jiní by říkali žádné peníze pro Brusel a tím by se tito špicní kandidáti diferencovali. Pak bychom měli nový parlament, pak by se zaujímaly jednotlivá stanoviska, strany by se formovaly, pak bychom měli hearingy, tedy slyšení pro komisaře a pak by přišla nová komise, nový předseda komise a ten by musel část svých slibů zaintegrovat do víceletého finančního rámce. Pak bychom měli 20 nových komisařů a pak by bylo jaro 2020 a teprve tehdy bychom se pustili do této práce a výsledky bychom měli až v prosinci. Takže opakovali bychom tu chybu. To znamená, týkalo by se to výzkumu a mnoho programů a v podstatě by mnoho programů přišlo o ten jeden eh, rok, tak jak tomu bylo roku 2014. Takže to je moje prozba. My to nemůžeme rozhodnout, ale ty ambice máte vy a my vám za ně děkujeme. Vy byste se měli snažit od května do března 2019 se tímto zabývat a rada by toto měla akceptovat jako prioritu. To znamená, není možné, aby se to odsouvalo. To znamená, musíme vyslat jistý signál ve chvíli, kdy Britové odcházejí. A parlament a komise a rada musí rozhodovat o této složité situaci. To by byl nejlepší signál správného vládnutí. Musíme se o to pokusit. Kdybychom to neučinili, tak bychom neměli dostatek odvahy a prokázali bychom neschopnost hlediska našich spoluobčanů. Vidím, že pan komisař Oettinger je velice angažovaný do přípravy tohoto budoucího víceletého finančního rámce a že tento víceletý finanční rámec musí odpovídat eh, svou ambiciózností očekávání občanů, aby to byla Evropa budoucnosti, Evropa, která nás bude chránit. Ale pane komisaři, vy jste nehovořil příliš o vlastních zdrojích. Mohl byste to doplnit? Ich habe nur aus Zeitgründen äh, jetzt abgebrochen. Ano, já jsem to být, ale eh, pokud eh, v tom návrhu komise nic není, tak je v podstatě ta práce europoslanců a všech ostatních eh, dobrá leda tak do koše. Ale vaše požadavky jsou jasné. Teď máme určité návrhy a přijdou jistě ještě další a my rámce. U vlastních prostředků je zajímavé to, že máme některé, kteří jsou naprosto proti a vůbec to nechtějí. Eh, chtějí parlament a komisi co možná na 100% navázat na dobrovolné příspěvky národních parlamentů. E, například e, měli bychom modernizovat a zjednodušit daň z obratu, ale musíme ji zachovat. A podle mě bychom nějaké dva až tři návrhy, e, já souhlasím s tím, co říkali pan Depre a pan Levandovský, a to bychom měli integrovat do rozpočtu. A potom zajímavé, tak najednou je daleko víc pochybovačů. Takže já vás prosím, pokud máte k nějakému e, vlastnímu prostředku pochybnosti a ten má e, problémy s tím a ten má problémy s tamtím a tamten má problémy s oním, no tak to na to na všechno můžeme klidně zapomenout. Já si myslím, že třeba ten převod e, těch příjmů z ETS je, jak se říká, takové nízko vysící ovoce, takový snadný cíl. O tom přemýšlejme. Samozřejmě eh, eh, na základě pařížské dohody mají eh, státy určité kompetence. Máme cíle pro, pro rok 20, 30 a 50, to jsou evropské redukční cíle, prosím pěkně. U tématu ochrany klimatu máme jak důvěryhodnost, tak autoritu. Systém ETS a obchod na burze s povolenkami emisními, to je vaše legislativa, to je všechno evropské pouze ty příjmy jdou do národních kas. A e, to jistě potěší pana Levandovského, který musí letět zpátky do Varšavy. Ale e, i u těch redukčních cílů máme někde s velkým zájmem e, téma finančních trhů nebo ECB přijímat do evropského rozpočtu prostředky, které by nám pomohly. Za třetí, myslou a podobně. Pokud eh, eh, ukončíme export eh, do Číny a pak do Indie, tak se nám v Evropě bude hromadit plast. A já si myslím, že daně mají vždy takovou účelnou funkci, ale já bych je chtěl, ale budu je podporovat jedině tehdy, pokud to nebude příliš byrokratické. Teď je otázka, na co to napojíme. Zda e, půjdeme cestou těch surovin, anebo cestou produktů, tedy e, plastových tašek tadyhle v Carrefouru, v Réve nebo v jiných e, obchodech. A opět, dva až tři vašich, z vašich návrhů předpokládáme, že budeme projednávat a poté za ně musíme bojovat, protože budeme mít tu skupinu na vysoké úrovni, což budou zástupci, nebylo vůbec nic, tak by to podle mě nebyl jaksi spravedlivý výsledek té cené práce, eh, kterou za sebou bude mít ta skupina na vysoké úrovni a kterou za sebou už mají zpravodajové. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Všem je jasné, že v nadcházejících týdnech, aby dostali slovo stínoví zpravodajové a s tím, že bude za každou frakci hovořit jeden stínový zpravodaj k oběma tématům, to znamená víceletý finanční rámec a vlastní zdroje. A potom dáme eh, slova, slovo zpravodajům. Já budu koordinátoři, budu hovořit portugalsky. lugar, considero que o trabalho dos relatos já se domnívám, že práce zpravodajů velké většiny k víceletému finančnímu rámci a za druhé pozoruji velkou angažovanost a odhodlání je 1,3 eh, RNB, to je reálné, nebo HND je, je reálné. Eh, připravujeme, nemůže vést k omezení našich ambicí my musíme dokázat, že v 27 budeme schopni kolek dobí a nemá smysl předělávat něco, co funguje. Jsou politiky, které potřebují zlepšit, ale nesmíme eh, se stále... Eh, jak... Samozřejmě nové priority musí dostat vlastní zdroje. Bezpečnost a obrana musí představovat jaksi no, N plus 3, politika soudržnosti, ta pokračuje až do roku 23 ale jsem přesvědčen, že se dokážeme rychle... Do... Já jsem to nepochopil úplně, takže kolik času, že máme? Tři? Dobře. Eh, cercherò di concentrarmi... Pokusím se tedy soustředit na to hlavní. Děkuji panu komisaři Ettingerovi za dnešní rozpravu. Nám to objasní některé naše názory a, a otázky. E, já se pokusím soustředit na tématiku e, víceletého finančního rámce. Myslím si totiž, že naše politická stanoviska dobře vyjádřila paní Toma a budu hovořit také o vlastních zdrojích. Co se týče víceletého finančního rámce, Chtěl bych říci, že ta ambicioznost, kterou máte vy i my, je prostě dát si čas do dubna 2019, abychom uzavřeli novou dohodu. Samozřejmě už se budou blížit volby, ale nesmí se z toho stát něco, co by nám nevyhovovalo. Já mám určité zkušenosti s ročními rozpočty, jsou tam ty lhůty, ke kterým se musí e, rozpočet přijmout a my bychom si přáli, aby se takto nepostupovalo. Dejme si na to čas. E, dejme si čas na rozpravu, dejme si čas na to, abychom všechno důkladně projednali protože ten pro, program musí být ambiciozní, musíme mít silnější politiky v příštím VFR. Budeme potřebovat zdroje na to, abychom reagovali na tyto politiky, jak už tady bylo řečeno. Co se týče vlastních zdrojů, je tu celá řada věcí. Za prvé otázka digitální. Tam já naprosto souhlasím, to je potřeba řešit tak či onak je potřeba řešit digitální otázku. Členské státy to sami nezvládnou. A já nechci, aby nám Facebook diktoval, co se bude platit. Což řekl před pár týdny právě zakladatel Facebooku. To musí rozhodnout Evropská unie. Rozhodnout o e, poplatcích, o, o e, daních. E, kdo bude platit co a kdy. To prostě nemohou e, o tom rozhodovat velké firmy. A co se týče e, ekologických daní, my bychom hlavně se měli vyhnout eh, sociálnímu dumpingu, fiskálnímu dumpingu v EU, a to bez ohledu na to, jaké daně zavedeme, ale je potřeba, aby také nevznikal eh, environmentální dumping mimo EU, tak aby některé naše podniky eh, nechtěli investovat mimo EU z daňových důvodů eh, a z důvodů ekologických daní a... Pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Budu hovořit o stanovisku výboru KONT u EU se utrácejí účelně a e, účinně doplňují rozpočety. Je kromě toho potřeba zajistit, že se platby budou používat pro řešení hlavních problémů HNI eh, na základě příspěvku z členských států. Za druhé, co se týká distribuce prostředků, tak ten nový systém by měl působit v oblastech, kde financování na úrovni EU. Výdaje by se měly zaměřovat na projekty, které jsou profitabilní z dlouhodobého hlediska spíše než na financování programů, které generují pouze krátkodobé výhody musí rychle alokovat prostředky a eh, zvyšovat efektivitu a transparentnost model měření alokace prostředků a reporting o jejich implementaci v úrovni. Děkuji. Děkuji. Za zelené. A teď je tu dilema, jsou tu přihlášeni dva, potřeboval bych jenom jednoho. Chce paní Miriada eh, využít svoji funkci předsedkyně nebo koordinátorky, abyste rozhodla, jestli to bude pan Omarji nebo vy. Je, omlouvám se. Madame Miriada. Paní Miriada. Děkuji mnohokrát. Já doufám, že jako bonus budu stručná. Řekla bych, že se všichni shodneme na určitém základním rozumném přístupu, jakože musíme řešit nezaměstnanost a rostoucí nerovnost na místní, regionální a státní úrovni v EU. Je naprosto zásadní, abychom zajistili investice, které zajistí udržitelný rozvoj na základě solidarity, protože pokud to neuděláme, budeme pouze podporovat fragmentaci a konflikty a mě zaujalo to, co jste říkal, pane komisaři, ohledně mm, eh, toho rozdělování té evropské rodiny že musíme dbát toho, aby se to nestalo. Nicméně, pokud hodláme navyšovat investice do obrany a na vojenství a budeme vytvářet takovou tu pevnost Evropa s pevnými hranicemi, tak bych řekla, eh, že z našich zkušeností v Irsku, kde jsme to viděli, jak to vypadá, v severním Irsku s tou tvrdou hranicí, která tam byla mnoho let. Naštěstí dnes už je to věc minulosti. Já si myslím, že ta naše evropská rodina se z toho může poučit, abychom byli velice opatrní, abychom takovéto sentimenty jaksi nejistoty v Evropě nepřiživovali. Z naší perspektivy vyšší výdaje na vojenství a nižší výdaje eh, na, eh, já nevím, nezaměstnanost a sociální nerovnost a tak podobně. To je podle mě něco, kde musíme zajistit, aby spíš panovala rovnost, solidarita a spolupráce napříč 27. Eh, musíme se začít zaměřovat na sociální politiku, vzdělávání, výzkum, vzdělávání, zdravotnictví, integraci, zaměstnanost a eh, jednoduchou redistribuční daňovou politiku a skoncování s daňovými ráji. Takže v tom smyslu musíme eh, vlastně se vrátit na to pomyslné rýsovací prkno zakládajících principů EU, což byla solidarita a sociální Evropa. A to chtějí naši, naši občané, to chtějí naše členské státy. Takže já se těším na pokračování debaty a těším se na další příspěvky. Byla jsem nejstručnější, dostanu první cenu. Blahopřeji, paní Miriada. Za zelené, paní Trupl. A vzhledem k tomu, že jste také zpravodajkou k stanovisku za výbor pro... And... Budu hovořit anglicky a poté přejdu do Němčiny. Je to teď po třetí, kdy jsem součástí vyjednávání o novém víceletém finančním rámci. Předpokládám, že ty konflikty budou teď ještě horší, ještě složitější než posledně, protože rozdíl mezi eh, jaksi čistými příjemci a čistými eh, dárci roste. Podíváme-li se na státy Vyšegradu, vidíme, že bude velice složité navyšovat eh, evropský rozpočet z jejich hlediska. Sdílím pozici pana Oettingera a dokonce zpravodajové jdou ještě dál. Je tady ten ambiciozní cíl 1,3%, já to sdílím a všichni víte, že jsem byla velmi zklamána, že Martin Schulz posledně jako ještě předseda Evropského parlamentu se dohodl, že se evropský rozpočet poprvé vlastně sníží. To podle mě bylo velice špatné, bylo to podpořeno velkými frakcemi a liberálemi jako zelení jsme tento přístup nezdíleli a řekla bych, že za poslední tři až tři a půl roku se jasně ukázalo, že náš evropský rozpočet například v oblasti výzkumu, řešení hranic, kultury, vzdělávání a boje proti změně klimatu především a stabilizace afrických států, tak aby z nich nemuselo odcházet tolik uprchlíků. Takže se jasně ukázalo, že potřebujeme skutečně evropštější rozpočet. A teď tedy přijdu do té Němčiny. Sdílím názor pana Ettingera, že je důležité eh, navrhnout určité redukce ve velkých programech, například eh, v zemědělské politice a v politice soudržnosti. Nicméně já bych chtěla jako zelená, aby takováto redukce byla spojena s dělce, že to v podstatě není politika cílená na budoucnost a že naše zemědělství z environmentálních důvodů, eh, podíváme-li se například na to znečišťování, v rámci reflektována. A to mi v návrhu pana Ettingera chybí, ale zejména mi to chybí v návrhu pana Olbrichta a paní Toma. Já si nemyslím, že to je politika orientovaná počtu pařížskou klimatickou dohodu. Já si myslím, že, eh, abych tak řekla, padneme politicky za to na hubu, protože budeme ničit naši planetu. Podívejte se na to, co počtu pařížskou klimatickou dohodu. Já si myslím, že, eh, abych tak řekla, padneme politicky za to na hubu, protože budeme ničit naši planetu. Podívejte se na to, co Eh, bylo teď s těmi eh, záplavami v Kalifornii. To je vše důsledek změn klimatu. Zažíváme daleko větší dezertifikaci, máme... Vlastním s panem Oettingerem v tom, že nepotřebujeme rozpočet pro eurozónu. Eh, musíme mít i vyšší evropský rozpočet a měli by se ho účastnit všichni, protože chceme, kromě tedy těch, kteří mají opt-out, Eh, tedy Dánsko a Spojené království, že všichni budeme mít euro. To je velice důležitá politika, mít společnou měnu. Tedy chtěli vést válku, ale protože Potřebujeme společné evropské vojenské síly, aby se přiměřeně vůči globálním výzvám přebírala odpovědnost na evropské úrovni. Měli bychom združovat naše zdroje, nezbytečně vydávat peníze, musíme být připraveni jako Evropané nebýt neustále závislí na Američanech. Porovat, ale velice stručně pan komisař musí odejít, ano? Já bych ještě rád dal slovo panu Zannimu také. Ano. Takže pa, pan, musíme podporovat kulturu a výzkum. No nezlobte se, ale pan komisař už opravdu musí odejít. Pan Zany, prosím, co nejstručněji. Grazie, presidente, molto velocemente. Děkuji, pane předsedo, velmi rychle. Takže první aspekt se týká víceletého finančního rámce. Nebudu hovořit o podrobnostech, ta zpráva je dosti podrobná a budu hovořit o hlavním cíli VFR ten nový eh, VFR je v současnosti pro nás výzvou a musíme skutečně se s tím správně vypořádat, také z hlediska netopláců. A myslím si, že eh, vystoupení Velké Británie je hlavní výzva v tomto smyslu. Musíme mm, si uvědomit, že dochází k štěpení Evropské unie a že to bude mít dopad z hlediska jednotlivých členských států. Co se týče e, přístupu k VFR, e, musíme pracovat kvalitně, musíme zachovat e, situaci tak, jak je, analyzovat situaci, podívat se na výdaje, které nepřinášejí výrazné výsledky. Možná bude možné se zbavit některých rozpočtových položek a musíme se zaměřit na výsledky. A co se týče no, fondu, který se týkal předsudní pomoci Turecku, tak tady máme určité možnosti. Takže to jsou všeobecné poznámky, které jsem chtěl v této problematice uvést. Co se týče vlastních zdrojů, ve zprávě obou spolu zpravodajů jsem nezaznamenal nějaké výrazné inovace. I tento výraz vlastních zdrojů v podstatě nás navádí na myšlenku sebefinancovat konečné uživatele. Víte, že poplatky za roaming eh, jsou v tomto smyslu inspirující. Evropská unie udělala eh, velkou práci eh, tak je nutné si uvědomit, že on, když vedl Itálii, tak tehdy navrhoval zavést tuto daň. Eh, tak je nutné si uvědomit, že eh, on, když eh, vedl Itálii, tak tehdy navrhoval zavést tuto daň z finančních transakcí. Bylo tam byla celá řada oznámení, velké očekávání a bohužel výsledky byly mnohem nižší, než jak se předpokládá. Je čím dál více důležitější z hlediska situace na trhu. Měli bychom se tady zamýšlet nad eurozónou, a nad touto fiskalitou, tímto systémem, který nemusí probíhat tak, jak si představujeme. Někdy je tady tendence podceňovat dopad těchto dat. Odrazovat od používání plastů, to je jedna záležitost. A pokud je zde myšlenka vzniku nových eh, příjmů, je velice obtížné toto v každém případě skloubit. Děkuji. Pane komisaři, předem děkujeme za vaše doporučení. Já bych se chtěl omezit na tři body dneska. Eh, jinak v každém případě budu se snažit ještě diskutovat s jednotlivými frakcemi a také s těmi příslušnými výbory, které eh, jsou způsobilé v této věci. Nejdříve digitální záležitost. Tady jsou dvě tváře, které jsou důležité. Ta jedna spočívá v tom, že investice do digitálních technologií, do digitálních infrastruktur a do digitálního vzdělávání tady eh, existují a měli bychom přemýšlet nad tím, zda mm, bychom eh, neměli mít jednu podkapitolu, která by se týkala digitalizace v rámci eh, tohoto evropského rámce tak abychom spojili tato témata, abychom také vyslali eh, signál ohledně stoupajícího významu digitalizace na adresu tedy těch členských států. A pak druhá otázka jak v podstatě se stavět k platformům. máte například eh, ve Francii, kde mm, vyrábíte auta, ale vlastně montovna je v České republice, další komponenty se posílají mít zadání ze strany členských států, ale i parlamentu v tom smyslu, že bychom měli najít nějakou eh, únosnou možnost se inspirovat těmi e, nízkými pobítkami i ze strany tedy převodu do USA, ale to bude expertů. Obrana, to je druhá záležitost. Mně nejde o to, abychom tady e, měli jaksi lepší vybavení z hlediska obrany. Ale jde mi o efektivní. Budeme přistupovat k evropské koordinaci a budeme to spolufinancovat. To je otázka dimenze. Pokud budeme mít rozpočet, nejde o to, abychom měli více obrany, ale lepší obrany. Dále také musíme standardizovat eh, všechna ta miliardy a můžeme jít eh, tedy se zadáním 5 miliard do výběrového řízení. Samozřejmě investice to je další záležitost, ale musíme lépe evropsky eh, činit výdaje. To znamená, toto je prokazatelné. Američané přijdou s jedním evropské investice a získali tím větší výsledky než američané. Paní Trupel, my se sejdeme ještě separátně, máme eh, termín, který eh, jsme potvrdili včera, bude se to týkat také médií a filmů, takže v každém případě agresivních podpor, to vše je na cestě, to se řeš, řeší. Neměli bychom se zaměřovat na propachtování půdy. Máme také u účetního dvora vyhodnocení ohledně toho, zda těch 20 eh, v celkovém rozpočtu z hlediska ochrany životního prostředí úspěšné. Tady musíme vybalancovat eh, výrob, produkci a udržitelnost a eh, také biologickou různorodost. V tomto smyslu Musíme tedy lépe eh, a také více rozvíjet příslušné nástroje. Dovolte mi, abych vám položil následující otázku. Pokud se nám podaří dohodnout se na jaře ohledně VFR roku 2018 na jaře, umožní to komisi, aby přistoupila k výraznému zjednodušení finančního nařízení a postupu, protože to je skutečnou a také eurofobie. Děkuji za váš čas, za vaši přítomnost a přeji si, abychom měli příležitost se opět setkat v příštích týdnech a pokračovat dále rozhodně a na základě našich ambicí, které máme. Dovolte, abychom vám zatleskali. To ty. A opravdu budu to muset hlídat, takže vás prosím o porozumění. Takže nejprve pan Marinesku. Za ITRE a TRAN. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V první řadě vítám eh, to, že pan Oettinger je připraven podpořit tu eh, vesmírnou politiku, což eh, řekl i včera na konferenci. Je dobře, že on nám alokuje víc peněz. Potom doufám, že dopravní politika, nástroj CEF že to bude financováno alespoň na stejné úrovni jako původní návrh komisaře Levandovského před šesti lety, protože tam bylo hodně škrtů a tak, jak už bylo řečeno ve zprávě našich kolegů Olbrichta a paní Toma, ten eh, FP9 bude financován eh, na nějakých 15% více. Eh, no, těch žádostí ve stanoviscích TRAN a ITRE je ještě mnoho, ale to jsou, toto jsou ty hlavní věci. Děkuji vám za pozornost. A nyní paní Žaten Maký za Envy. Arvoisa puheenjohtaja, lyhyesti. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já doufám, že v rozpočtu bude eh, brán v potaz přechod k udržitelnému rozvoji. Evropský parlament, Evropská unie přijali určité závazky v tomto směru pro boj proti klimatickým změnám a bohužel musíme konstatovat, že v rozpočtu financování eh, těchto závazků není dostatečně na výši. A proto toto bude potřeba ošetřit. Kromě toho, Řekla bych, že tu jsou určité nereálné návrhy. Když se nad tím zamyslíme, jak čelit výsledkům, důsledkům Brexitu, to bude potřeba zjistit, jaký to bude mít vliv na HND, na naše příjmy. A další věc, která tu zazněla, a to je zdanění, to, že chceme prostředky navíc, tak bude potřeba zjistit, jaké jsou všechny možnosti, především eh, ekologické zdraví. Howarth, but never mind. Um... Howarth. Um, I'm speaking on behalf of... Politiky jako třeba politika soudržnosti, nicméně politika soudržnosti zůstává nejdůležitější investiční politikou EU a sování všech regionů. To znamená, politika soudržnosti by měla eh, jaksi dostat eh, minimálně stejnou částku jako v stávajícím víceletém. Myslím, že politická vůle eh, tady je a výbor pro eh, rozvoj eh, musí prokázat, že jsou jak efektivní, tak účinné. A ještě příjmu eh, ze spotřeby, tam se domnívám, že je důležité se zaměřit na zdanění digitálního trhu a to je něco, co prostě nemohou udělat členské státy. To je oblast, kde EU má přidanou hodnotu, protože to je e, ta správná úroveň. A po e, Brexitu e, se musí ošetřit, protože prostě bude potřeba se tomu taky věnovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Daně, které mění chování spotřebitelů, to jsou daně, které časem za výbor DV. Eh, im TB-Ausschuss. Děkuji mnohokrát, pane, že zde je ten požadavek Aid for Trade, aby 0,7 eh, HDP Evropské unie šlo na rozvojovou pomoc, na rozvojovou politiku. Jak si podporovali tedy eh, potraviny, bezpečnost nebo cíl 6, čistá voda, Třeba, já nevím, tady máme i problematiku lidí, kteří tento trend zneužívají a těží z něj velké peníze, takže mm, ty struktury musíme předělat, aby byly mnoho peněz na zprávu věcí, ty peníze často mizí v daňových rájích, eh, eh, Máme zprávu účetního dvora, který tom hlasovali, frakce byly v podstatě jednotné, že i zde se musí leco změnit. Děkuji vám. Tuto je o prioritách a přidané hodnotě. A priority to je číslo kše. Máme nové priority, migraci, obranu a bezpečnost, máme všechny priority, které musíme brát v pot. A přidaná hodnota. Jak, přidaná, jak dosáhnout přidané hodnoty? Výzkum a e, veřejné zakázky v obraně. Jak uvažovat o soudržnosti nově. Nové cesty k soudržnosti. Podívejme se na staré struktury, nebojme se toho. A ještě k vlastním zdrojům. My bychom se neměli bát zavést jasně evropskou daň. Proč bychom se... Že lidi nechtějí seznam složitých daní, které přijdou z Bruselu, to všichni víme. Takže pojďme udělat něco jednoduchého. Já myslím, že mm, tady je velký odpor ohledně některých agrárních opatření ze strany členských států. A to právě z důvodu zjednodušení. Bez pochyby to pro nás bude obtížné, ale uvidíme, jaká bude reakce členských států. Pokud je tady celá řada těch nepřekročitelných... A kolegyně, já jsem byla trošku zklamaná protože v podstatě já jsem z toho vyvodila, že budeme pokračovat s tím eh, starým a pro nové věci potřebujeme nové peníze. To je nepřiměřené a myslím si, že eh, je to škoda, protože se nevyužila prostě určitá příležitost. Já, jakési rozvrstvení té subsidiarity z hlediska členských států, co je jejich úkol a co je úkol Evropské unie. My bychom neměli prostě na sebe eh, dávat tolik úkolů, když je jasné předem, že to nezafinancujeme. Co se týče iniciativa eh, pro ty mladé, to je čistý fikový list v podstatě strukturalizovat. Myslím si, že bychom měli přestat permanentně míchat dohromady různé úkoly a také odpovědnosti, které s tím souvisejí. Takže tady musíme něco ještě udělat. Kondicionalita, to mi tam bolestně scházelo, protože to je opravdu důležitý bod z hlediska větších prostředků. Které... Děkuji. A nyní paní Gadian Zabal, prosím. Muchas gracias, eh, señor presidente. Bueno, eh, hoy estamos... Děkuji, pane předsedo. Co se nás týče, tak eh, dnes máme vlastně první rozpravu, máme tady tyto zprávy, vyslechli jsme si pana komisaře, řekl velice zajímavé věci, řekl také některé záležitosti, které nezdílím stoprocentně. A po paní Gresle jsem chtěla vystoupit. Já nesouhlasím s většinou těch jejich poznámek ohledně renacionalizace části společné zemědělské politiky. To by byla chyba strategického a také ekonomického eh, charakteru. Takže mm, myslím si, že společná zemědělská politika je mnohem méně nákladná. To je rozhodně lepší přístup než renacionalizace. Bylo to získáno za cenu velkého úsilí ze strany zemědělců, kteří se museli přizpůsobovat celá léta této společné zemědělské politice. Tak nedělejme krok zpět. Eh, další prvek se týká kondicionality. To je téma, které tady zaznělo. Také v souvislosti s krizí eh, uprchlíků někteří dostatečně nereagovali. A já se domnívám, že to je poněkud nebezpečná diskuse. Já chápu kondicionalitu tak, že všechny členské státy by měly dostat závazkům, které na sebe vzali. A pokud tak neučiní, je nutné aplikovat sankce. Ale mm, nesouhlasím s tím, aby ty sankce vlastně vyvěraly z fondu eh, soudržnosti. Proč? Eh, jaký, jaké propojení tady je z hlediska eh, sankcí, které by se aplikovaly? Projekty tohoto fondu soudržnosti jsou určeny eh, radnicím a mm, nemají nic společného s tím, že centrální stát nedodržuje eh, tyto závazky, které na sebe vzal. Můžeme vytvořit nějaký mechanismus pokud, tak, aby se aplikovala eh, například politika v oblasti uprchlíků. Ale e, co se týče této konkrétní oblasti, tak zde musíme mm, být obezřetní. Před několika měsíci nám komisař e, řekl, jakým způsobem se dívá na budoucnost VFR. Řekl, že 50 e, výpadků v souvislosti s Brexitem by se řešilo v souvislosti s novými prostředky a tak dále. E, to ovšem neodpovídá realitě. On řekl, že je nutné zjednodušit programy a zrušit některé projekty, aniž by se tím poznamenaly ty věcné obsahy. Nevím, jak tedy to bude vypadat, protože Eh, proč jsme už se nesnažili nějakým způsobem využít ty prostředky jinde, pokud ty některé projekty nebo programy nebyly v pořádku. Musíme přesně stanovit, jaké projekty chceme v budoucnosti obhajovat. Ale popravdě řečeno, Někteří se domnívají, že všechny tyto projekty jsou legitimní. Je pravda, že Evropská unie eh, má další úkoly, které se tady objevují a většina občanů volá po větší aktivitě Evropské unie. A pokud tomu tak je, potřebujeme více prostředků. A paní Weidere bude hovořit. Všením, když slyším, co říká pan komisař, myslím, že je na správné cestě, i co se týče priorit. Já s nimi souhlasím, hlavně co se týče striktnější ochrany hry. Další přidanou hodnotu chtěla doplnit. Eh, to ekonomické ABC. Eh, ekono, trh funguje nejlépe, když ležitá. V této oblasti my jsme udělali veliký kus práce, ale ještě jí mnoho zbývá. Eh, ve východní části Evropy a potřebujeme investovat do infrastruktury, tam musíme zdůrazňovat nástroj Connecting Europe a železnice, pro propojení eh, severních a jižních států a eh, snížit závislost východních zemí na Rusku. Pravda, že my teď vydáváme více než 200 miliard ročně, ale v jednotlivých zemích samostatně a my musíme ty prostředky využívat společně. A na to by eh, obraná unie byla dobrý nástroj. Merci, la parole. Děkuji. A nyní Alain Lam. Souhlasím se všemi kolegy, kteří chtějí silnější politiku soudržnosti a zemědělskou politiku. Vím, že můžeme hovořit o reorganizaci, o vyšší účinnosti, o, o zjednodušování e, v těchto politikách, ale řekla bych, že nemůžeme e, jak si vysílat takovýto nevhodný signál eh, občanům v Evropské unii, hovořili bychom o eh, soudržnosti. Tady si musíme uvědomit, že tady jde i o změnu klimatu, digitalizaci, vědu, o všechny ty ostatní politiky, o kterých hovoříme. Politika soudržnosti, to je také solidarita, která nám v určitých od, o, o, ohledech chybí. Máme tady dvě mezery v rozpočtu, jedna se týká Brexitu a druhá se týká nových priorit. A právě proto to řešení nebude snadné, jak přistupovat k této věci do budoucna. Nicméně já bych ráda zdůraznila i to, co říkal pan Lamasur, že je potřeba přemýšlet o navyšování příspěvků. Není to něco, co by mělo být nedotknutelné. Mám jednu otázku, chtěla jsem se na to zeptat, když tady byl pan Tinger, ale když už odešel, tak třeba eh, kolega Olbricht nebo někdo jiný by mi na to odpovědět mohl. Zaznělo, že nebudeme mít druhý rozpočet uvnitř evropského rozpočtu, tedy rozpočet pro eurozónu. Znamená to, že jednoznačně nebudeme mít tu rozpočtovou kapacitu pro eurozónu, tedy tu konkrétní rozpočtovou položku. A pokud ne, znamená to také, že nebudeme mít ty specifické programy, které se předpokládaly v rámci té rozpočtové položky pro strukturální reformy a konvergenci. A nebo to znamená, že se to přesune do politiky soudržnosti nebo do jiných rozpočtových položek. Děkuji vám tak eh, umožníte vašemu panu předsedovi, aby se osobně vyjádřil? Merci de votre bienvenue. Děkuji. To rozpočet velmi rád, vzhledem k tomu, že jsem předseda vašeho výboru, ale tři roky v podstatě konstatuji, že jakmile se objeví nepředvídatelné události a krize a výšší daňové zatížení občanů. To znamená, že pokud budeme mít nové vlastní zdroje, tak by to vlastně mělo vést k úlevám na urdejí o tolik větší možnosti. Nicméně sníží tu tyranii té správné návratnosti, to znamená z hlediska toho poměru dají o tolik větší možnosti, nicméně sníží tu tyranii té správné návratnosti, to znamená z hlediska toho poměru investice, společná zemědělská politika, fond eh, soudržnosti, to neznamená, že bychom tam neměli dělat změny, možná také z hlediska horizontu 22 ročním rozpočtem. A teď k těm měsícům, které nastanou. Náš úkol jistě není jednoduchý, ale pokud chceme, aby Evropa a postupujme raději takto, než abychom ukazovali bezmoc. Další otázka, to je přidaná hodnota. Eh, hovořila záležitost. My prožíváme globalizaci a některé svrchovanosti již nemohou být zajišťovány na národní úrovni efektivními, kdyby byly vykonávány na evropské úrovni. A tudíž požadovat na členských státech, aby část kompetencí a pak bychom možná mohli prokázat tu evropskou přidanou hodnotu. Takže to je několik připomínek, drazí kolegové, a děkuji vám za to. Mluvící. Peter, pour tout savoir, c'est un peu... C'est un peu... člověk všechno ví. No. Napřed bych chtěla říci, že naprosto souhlasím s panem Sarvama. Tady je parlament Tady není rada, tady není komise. A musíme mít, jak říká článek 311 SFEU, tak prostě se musí ošetřit s novými zdroji. Takže proto jsme si dali nepřekročitelnou linii a to je správné hospodaření. Tomu říkám být rozumný. Být rozumný to neznamená každý den vyhlásit novou potřebu a žádný nový příjem. To by bylo nerozumné a to dělá rada to musíme připomínat a, a a jim to musíme připomínat. Pak o tom můžeme diskutovat, o fondech Soudobské unie. To byl Delorsův projekt, tak pak by se fondy soudržnosti měly zvětšit. Ale že jsme rozumní, a já jsem aspoň rozumná, tak netvrdím, že je zdvojnásobíme. Ale tak držíme se na minimu, ta potřeba konvergence existuje nadále, tak nevím, proč je ale snižovat. Další věc k soudržnosti. Investice do EU, to si myslím, že by bylo velmi nerozumné. Zemědělství. To je to samé. Paní Brunel už odešla, ale i když budeme chtít, aby zemědělství bylo ekologičtější, tak na to potřebujeme peníze. To stojí peníze ekologizovat zemědělství. Proč eh, nelze znovu znárodnit zemědělství, ale to je proto, že si začneme zase navzájem mezi sebou konkurovat a zase začneme vytvářet rozdíly a my se všemi způsoby snažíme vytvořit konvergenci. Takže existují e, objektivní důvody, proč tak činíme. Já říká rada, všichni i on, e, když se říká, že Spojené království odchází, tudíž nebudeme moci mít stejné výdaje. Aha. Takže Spojené království odejde a my mít prostředky, když na ně nemáme prostředky, tak nemůžeme vyjadřovat nové potřeby. A co se týče obrany, a to je otázka, která zazněla. Samozřejmě, že já jsem pro obranu. A abychom byli, aby byla eh, racionalizovaná obrana a podobně. Děkuji, paní Tomá. Vy jste se udržela pod pěti minutami, já jsem to neupřesnil. Každý z vás má pět minut, přesně tak. Pane Olbrichte, prosím. To je lepší, že mi to říkáte včas a ne až potom. Nebudu úplně politicky korektní, když řeknu, že ta otázka, o které tady dnes hovoříme, diskutujeme tady o návrhu komise, anebo o našem návrhu? Protože dnes tady máme hovořit o návrhu rozpřech. A já vás nechci zdržovat, musím říct, že toto je problém uvnitř komise. Komise teď diskutuje o tom, co udělá se svým vlastním návrhem v květnu, protože máme různé komisaře s různými ambicemi a s různými choutkami rozpočtovými a já si myslím, že bude hodně zajímavé, s čím v květnu přijdou. My to pozorně sledujeme realistické a vlastně extrémní zároveň, protože my jsme parlament, jak tady zaznělo, my jsme parlament, který říká, ano, toto je politický tah. My říkáme, teď je řada na vás. Říkáme to radě. Musíme se rady zeptat, co bude chtít škrtnout, protože podle našich analýz řekla, dobře, my nesouhlasíme, ale začneme jedním procentem nebo 1,3? Ne. My navrhujeme výsledek té analýzy. Pokud chcete mít stejné věci, Eh, tak, eh, tak to tak musíme udělat. Já nechci hovořit o reakci komise, protože my se jednat o specifiku a obsahu té politiky, eh, jak říkala paní Toma zrovna před chviličkou. Otázka je, co to vlastně je ta zemědělská politika, co to je ve skutečnosti. Má to být součást ekonomiky, nebo té produkce, nebo jde o produkci potravy nebo tady jde teď o to, abychom si na tu otázku odpověděli, pokud něco chceme změnit, protože změnit je to nutné. Otázka je, jak to změníme, to, co navrhuje pan Hogan. E, otázka, co je to soudržnost? Možná teď je čas, abychom si na to odpověděli. Nejde o politiku soudržnosti obecně, jde o soudržnosti, tam nejde o obsah, jde o metodu. A ta metoda je sdílené řízení e, v politické soudržnosti. Takže když kritizujeme jak se ty peníze utrácejí, tak kritizujeme obsah nebo metodu. Kritizujeme, jak se peníze utrácejí. Otázka je, co s tím. Takže je to otázka obsahu. A my tady směšujeme metodu a obsah. Potřebujeme ty prvky, které jsou v politice soudržnosti? Ano. Chceme mít sdílený management s členskými státy? No, my to neustále o, o, o, jak si oklešťujeme, vytváříme CES. SF by mělo separátní kapitolu bez soudržnosti a to politiku soudržnosti naprosto změní. A proto říkám, že vlastně hovoříme o méně soudržnosti. Co to znamená? Méně pro dopravu? Méně pro infrastrukturu? ta metoda vlastně posiluje tu konvergenci. To, co my dnes říkáme, je, chápu, já doufám, že nám to komise vysvětlí, jakým způsobem, říkala to i paní Garida Taval, jak eh, dosáhneme těch 50% a jak zároveň škrtneme soudržnost o 10 až 15%. Mé analýzy ukazují, že udělat obojí bude velice složité. Takže já nechápu, jak... Eh, eh, děkuji mnohokrát za to, že jste nekritizovali naši zprávu v tuto chvíli. Samozřejmě my si tu kritiku užijeme v mm, nadcházejících dnech, ale jsme připraveni spolupracovat, jsme připraveni zahájit vážnou debatu. Nejenom e, na téma čísel, ale na téma obsahu a budoucnosti. Vystoupení. Obě zprávy vlastně jdou paralelně se stejným časovým plánem a mají společný cíl podpořit komisi a komisaře Ettingera, aby byli stateční ve svém návrhu v květnu. Pro mě nejvíce fascinující bylo vyslechnout francouzské kolegy, kteří jsou skeptičtí vůči zemědělství, vůči společné zemědělské politice. To je úplně Koperníkova, koperníkovská revoluce. A takže končíme tady s za nepřítomnosti pana komisaře u vlastních zdrojů, ale je tady Lamazur, Lamasur, což je veterán starých bitev, nevždy úspěšný eh, v tomto směru nejspíš bude souhlasit, že není lehké diskutovat o vlastních zdrojích bez premiéra Camerona a bez tlaku úsporných škrtů, což byla realita let 2011, 12, 13 ale měli bychom i nadále být eh, opatrní v předvolebních, eh, předvolebním roce, abychom neprovokovali. Protože my nemůžeme slíbit, že jedno euro do Bruselu bude znamenat úsporu jednoho eura na národní úrovni, třeba služba vnější činnosti. Eh, to, to by byl protiargument, kdyby ty výdaje eh, byly vyvážené s, tímto, ale to nemůžeme slíbit. Taky nemůžeme slíbit daňovou neutralitu. Pane předsedo, jestliže eh, myslíme vážně nominální hodnotu rozpočtu bez Britů. Takže to jeden z důvodů, proč jak si postupovat chytře. Komisař Ettinger eh, jasně Eh, chce zdanění plastů a vodu a podobně, to považujeme za eh, kontroverzní. I DPH může být regresivní a kontroverzní. Co se týče ETS, eh, tak v komisi já jsem trošku překvapený, protože z určitých důvodů a v budoucnu to bude ještě méně, protože máme ambiciozní cíle ve omezování CO2. Takže to bude ještě méně než 4 miliardy eur v budoucnu a 50 a, um, Island a Norsko a to by vyžadovalo potom kompenzace pro některé environmentálnímu dumpingu a vytvoření eh, rovných podmínek. Je to Děkuji. A nyní Gerard Depré jako poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Děkuji samozřejmě všem, kteří se zapojili do rozpravy. Děkuji za připomínky a vyjádření. Já bych chtěl potvrdit princip příznivé neutrality vůči zpravodajům ohledně víceletého finančního rámce neřekli ani slovo kritiky vůči nám a tak já se také zdržím kritických připomínek vůči nim, kdyby mě nějaká napadla, ale obecně. Já souhlasím s tou ambicí, kterou oni prosazují a politika soudržnosti je důležitá na evropské úrovni ve vztazích mezi zeměmi více a méně rozvinutými. Nicméně chci upozornit na toto. Myslím, že můžeme si legitimně klást otázku, co je obsahem politiky soudržnosti. A to je věc, kterou je potřeba eh, jednou udělat a tomu neunikneme a musíme si uvědomit, jaký konkrétně typ prostředků, částek, s čím, co je jádro politiky soudržnosti. Za druhé, a to bych navázal na kolegu Januše ohledně daňové neutrality, o které jste hovořil s důrazem. My to musíme potvrdit mu to, a, a uvažuji o tom, jak to budeme praktikovat. Jestliže v budoucnu máme zvýšit ty prostředky, tak pokaždé, když vlastní zdroje e, budou mět e, se zvýšit a současně se budou muset snížit prostředky z národních rozpočtů, tak nebudeme mít žádné zdroje navíc. když to kom, zcela vykompenzujete, to je prostě v tom je to technicky těžké, tak proč to tvrdíme? A e, národní příspěvky se musí zmenšit, ale nevím, jak to chcete zajistit, aby se navýšil rozpočet. Budeme o tom muset hovořit. Jan už taky hovořil o e, emisních povolenkách. Nebudu zastírat, že to bylo nejobtížnější téma v našich diskuzích které probíhaly ve skvělém ovzduší. A budeme muset o tom mluvit. Myslím, že to je téma, kde mnoho politických frakcí by mohlo dospět ke koncenzu, ale ty důsledky pak budou problematické. Ještě na adresu pana Savama. Já s ním souhlasím, když říká, že musíme mít odvahu říci, že to, co Evropa chce udělat a, a musí udělat, že na to potřebujeme prostředky navíc, s tím souhlasím. A souhlasím s ním, že v určitou chvíli prostě občané budou muset rozhodnout, že to stojí za to a že na ně můžeme apelovat rovnou a že toto potřebujeme navíc pro financování Evropy. A upozorňuji na jednu věc. Jakmile řekneme toto teď, tak nedostaneme nic jestliže to federalisté jako já říkají a prohlašují, jistě, ale moje první priorita, a to bychom měli mít společně, pokud chceme, aby existovala oblast vlastních zdrojů v jednání ohledně víceletého finančního rámce, tak potřebujeme co nejširší možnou většinu v Evropském parlamentu. Když bude ta většina slabá a nedokážeme se dohodnout na něčem věrohodném a strukturovaném, tak si před radou, jak si s prominutím nabijeme. A proto první priorita, já jsem ochoten jak si učinit úsilí, pojďme korektně prostudovat naše návrhy, pokud eh, máte nějaké návrhy oprav, udělejte to, ale prostě absolutně musíme dospět k co nejširší podpoře v rámci Evropského parlamentu. V této fázi to je moje hlavní poselství. Děkuji. Děkuji vám. Já nechci znovu otevírat diskuzi, ale jenom abych reagoval na to, co říkal Žerard Depre, jak navýšit rozpočet, aniž bychom zvýšili zdanění. Když se současně to sníží, o kolik se to zvýší? Já jsem se včera účastnil diskuse v rámci desáté výroční konference o Evro- Evropa a vesmír. Je-li nějaké nadnárodní téma, je to vesmír. Ale existují výdaje národní a existují 14-15 miliard e, výdajů na evropské úrovni. Monika Helmajer mě opraví, když tak ta byla taky na té konferenci. A ta pravá otázka, pokud chceme být efektivnější v oblasti vesmírných Eh, aplikací třeba, které se týkají všech Evropanů, EGNOS, Kopernikus, Galileo, musí se o tom, co děláme, komunikovat. A jsme účinnější, když ty peníze budou na národní úrovni, anebo bude výhodnější dát ty peníze do evropského uh, Eh, rozpočtu nebo do, na evropské úrovni. To znamená, že peníze, které eh, byly v národních rozpočtech, tak tam se o to se ty národní rozpočty zmenší a do evropského rozpočtu dají to, co je stálo v národním rozpočtu. A tam pak uvidíme opravdovou přidanou hodnotu a pak to může být víc než 1,3. Ale to je potřeba občanům vysvětlit přičemž náš rozpočet teď je nevysvětlitelný, nepochopitelný a 80% je přerozdělováno členským zemím. Zbývá jenom nějakých 20% na nadnárodní aktivity, na to, co je opravdu komunitární. My máme jediný vlastní zdroj, to jsou cla a pořád jenom podepisujeme samé dohody e, o volném obchodu, kdy postupně cla mizí. U zemědělství my jsme schopni vyplácet dotace e, chovatelům skotu, platit jim ze společné zemědělské politiky a dostáváme je ale do bankrotu, protože podepíšeme dohodu s Mercosurem. Takže je tu celá řada velkých rozporů. Takže skutečné diskuse nás čekají a jestliže e, nás příští rok čekají volby, tak to je opravdu neuvěřitelné dělat rozpočet dřív, než se rozhodne. Když jsem byl zvolen, jako vy všichni, v roce 2014. Někteří z vás se účastnili jednání z roku 2013. A teď jsme přišli jako takhle to vypadá rozpočet, tak to vypadají ty tranče víceletého, více, víceletého finančního rámce. Je to trošku zvláštní, takže jak toto všechno překonat? To, co nás čeká, bude opravdu vzrušující a to mě na tom baví. Takže tím bychom skončili s víceletým finančním rámcem a novými vla- zdroji, novými vlastními zdroji, které vkládáme velké naděje. Ano, pro ní to má, prosím. Já mám jenom otázku k časovému plánu těchto. Co se týče agendy, počkejte, pozměňovací návrhy, by Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 31. leden a hlasovat v rozpočtovém výboru se bude 21. 22. února, tak aby na plenárce rozprava a hlasování proběhly v březnu ve Štrasburku. A nyní má slovo obecně roz, eh, zpravodaj pro rozpočet 2019 Daniel Dioty. Eh, <clears throat> grazie, prezidente. Děkuji. Eh, byla velmi hluboká a hovořila o různých tématech a některé z nich se dotýkaly i mé zprávy. Takže já nebudu popisovat tu zprávu, kterou máte k dispozici. Jistě jste měli přežitost si ji přečíst, nebo tak učiníte a zanalizujete tuto zprávu a případně vznesete kritické poznámky a pozměňovací návrhy. Takže já bych se zmínil o některých obecných eh, věcních aspektech a také o perspektivách této souvislosti. Chci připomenout sám sobě a všem, že rozpočet, o kterém diskutuji, třem podmínkám, které souvisejí s rozpočtem. Za prvé, nejdříve proběhne diskuse ohledně VFF, toho, co se blíží čím dál více a je to Brexit. Takže ten rozpočet má určité kolegové z rady, která představuje vlastně další odnož eh, rozpočtové autority, tak snadný. Musíme se postavit proti populistům a proti antievropanům. Musíme zajistit prosperitu. I nadále a také bojovat proti prázdným heslům a proti prázdným politickým prohlášením. Máme v Evropě zauvat eh, své předchůdkyni eh, za tu práci, kterou ona vykonala minulý rok. Horizontu 2020 a dalších důležitých eh, projektů. Já myslím, že tady jsme vykonali vynikající práci. A počínaje příštím rokem musíme být velmi. Eh, také jsme měli být odvážnější z hlediska projektů, eh, které probíhají Erasmus, iniciativa pro mladé, páteř naší ekonomiky v Evropské unii. To znamená malé a střední podniky. A v tomto duchu musíme všichni spolupracovat. A podle mého názoru musíme také více zapracovat v sociálních otázkách. Zatím eh, jsme se o tom nezmiňovali v rámci té dopolední diskusy. Ale eh, předevčírem nebo v minulosti pan předseda Prody hovořil o takzvaných eh, investicích do sociálních infrastruktur. Vedle těch investic do digitálních infrastruktur a fyzických infrastruktur. I tento sociální pilíř musí i nadále být rozvíjen. Právě ten rozpočet na účetní období 2019 by měl paralelně fungovat vedle té rozpravy, která se bude točit kolem víceletého finančního rámce. A také otázka vlastních zdrojů. To je věc, která by měla umožnit zohlednit tyto sociální aspekty, o kterých jsme nahovořili. Samozřejmě, že tento úkol je velmi složitý, i celý rozpočet, ale pokud mi to dovolíte, ještě bych chtěl vyjádřit dvě úvahy v souvislosti s obsahem toho dokumentu a pak učiním závěry. Co se týče migrační problematiky, eh, o tom jsme diskutovali již v minulých diskusích, tady musíme učinit určitou diferenciaci. Musíme odlišovat migrační otázku od problematiky obrany a ochrany. A je nutné mm, také učinit určité projekce této migrační otázky do budoucna. A pak je tady jedna záležitost, kde jaksi lehce nesouhlasím s panem komisařem. On dnes prohlásil, že není obtížné hájit a chránit ty námořní hranice. Já se myslím, nebo domnívám, že to je velmi obtížná úloha. Je velmi složité i z odborného hlediska zajistit obranu, i z vojenského hlediska. A dále je nutné také zohlednit humanitární aspekty. My jsme Evropa. A není možné, abychom vnímali hájení našich hranic bez eh, solidarity. To jsou hodnoty, které jsou pro nás velmi důležité. A i v tomto ohledu musíme mít finanční závazky. Minulý rok jsme již učinili kroky v tomto smyslu. A nyní bychom se měli zaměřit na dlouhodobost. Jedná se o to, abychom investovali tam, kde jsou problémy citelné, kde se objevuje problematika chudoby. A samozřejmě v těch zemích, kde vzniká tato migrační vlna, tak tam bychom měli vymítit příčiny této migrace. A teď bych se zmínil o metodologii. A stále bych tedy hm, hovořil s odkazem na obsah tohoto dokumentu. Dnes dopoledne jsme hovořili o příštím VFR, také jsme hovořili o předchozích letech. A já si myslím, že hlavní bod, kde je nutné sjednotit Evropský parlament, je následující oblast. Bez ohledu na to, co si bude přát rada a politici, my budeme muset eh, požadovat nové investice. Není možné, abychom se k tomu vraceli pokaždé, kdy. Bychom tedy vyčkávat až tu, na tu poslední hodinu vyjednávání s radou. Měli bychom postupovat tak, aby došlo skutečně nepochopil, jakým způsobem se ten harmonogram vytváří. Pro mě je vždy obtížné mm, toto přesně pochopit. To tež se týká politických skupin účastněných toto řízení. To je tedy pro mě velmi důležité. A co se týče mojimi zpravodaji ve všech těch fázích, a z metodologického hlediska bych chtěl pokračovat ve stejném duchu tento rok. A pokud to bude... Děkuji. Děkuji, pane Vioty. Děkuji za ty směry, které jste navrhl jednoznačně. Čtyř takových řízení, tak uznávám, že je tam určitý teatrální prvek, který spočívá v tom, že dva týdny se vlastně neděje nic a i parlament někdy přichází na toto dohodovací a má poslední noc. Takže budete muset přijmout tuto výzvu a snažit se zajistit určitou změnu z hlediska této metodiky. To dohodování by mělo začít hned, ale to znamená, že parlament musí jasně říci, co chce a zre... za EPP, to je Monika Holmajerová. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat kolegům za předložení nových pokynů a za to, že tam je několik bodů, eh, za které jsme dlouhodobě bojovali. Zejména pokud jde o program Erasmus a eh, tu debatu, kterou vedeme s členskými státy lidi, kterým skutečně něco přináší. To, kde mám určité pochyby, ta Evropská iniciativa pro mladé. Já jsem četla tu zvláštní zprávu účetního dvora a ráda bych věděla, co vlastně asi v roce 2019 se nám to moc eh, nepodaří. My se snažíme se posouvat dopředu, tak jak to jenom jde, jak nám to ten rámec umožňuje, ale eh, my se musíme postarat o to, abychom tam měli jaksi více pro ta pracovní místa než jinde. A eh, to by mělo být těžiště našich diskusí, to znamená naše agentury zasadit do nějakého rámce, aby byly schopné pracovat zejména u některých agentur, které rostou eh, velice rychle, eh, toto ve nedůvěra je spíše u vlád, které musí ty úspory provádět, ale někdy je to nutné. Obecně změny ve společnosti oblíbené nejsou. Rozpočet jsme se poměrně striktně drželi eh, zásad subsidiarity a Lisabonské smlouvy. To ve finále znamená, že Konec konců o tom se hovořilo i včera na té konferenci, se nemluvilo jako o čistě negativní. Ona ta digitalizace přinese mnoho pracovních míst, ale bude mít i negativní dopady. Eh, digitaliza to, aby eh, lidé měli k síti v první řadě přístup, aby měli možnost digitalizaci využívat aby měli potřebné vzdělání, aby vůbec na mysli, když eh, říká, že chce zajistit lepší přístup na trh práce pro ženy. Já si myslím, že to musíme trošku převzít i do diskuzí o rozpočtu na rok 2000. Podle mě je velice důležité, abychom eh, zajistili solidaritu eh, i vůči uprchlíkům v souladu s Ženevskou konvencí bezpečnostních opatřeních. Samozřejmě, ono je to hrozně hezké, ono se říká, skončí vojenská intervence a pak tam jsou najednou všichni zcela bezprizorně v tak nějakém takovém váku. Chopil eh, určitých mm, témat a mých chybností, takže já vám děkuji. Ano, Dánovi, protože on má v poledne odejít. Ne, neomluvujte se. Já jsem byl překvapen, že to tak rychle padlo na mě, protože některé skupiny tady nejsou zastoupeny. Předseda, já jsem ocenil zprávu pana e, eh, Viotyho. Jinak proto, že je jaksi redukovaná z hlediska těch eh, katalogů, které často máme v některých zprávách, tak tato zpráva je strukturovaná, je jasná někdy trošku jaksi příliš napřímo. Je to tedy redukovaný dokument, čitelný a definuje relativně jasně nebo dokonce velmi jasně priority. Někdy možná až příliš jasně, řekl bych, když se říká, že rozpočet 2019 by měl reagovat tedy na výzvy, kterým bude čelit Evropská unie, tak mm, já myslím, že by to mohlo vést v podstatě k představě, že se budou eh, investovat velké prostředky. Je to v každém případě dobré politické sdělení. Je to otázka formulace. Za druhé, když hovoří o prioritě, budou umožnilo naplnit cíle. A pak bychom měli například také podporovat podnikatelské schopnosti mladých. Prostě bychom měli poněkud více strukturovat reagovalo na všechny způsobilé žádosti. Víte, že eh, členské státy měly krásné projavy, aby oslavili, uvědomili, že je to opravdu velká výzva. Nicméně tedy velice významná výzva. Souhlasím ještě s některými výhradami ohledně